good afternoon. Uh... Dobré odpoledne. Vítám vás na odpoledním zasedání. První bod na tomto programu jsou, je směrnice o rádiových zařízeních. Vítám vedoucí v oddělení paní Beritz z DG Grow která, eh, to je generální ředitelství, které má toto na starosti a chtěla bych také zdůraznit, že IMCO má zájem o informace o implementaci evropské legislativy a to včetně směrnice o rádiových zařízeních. Toto je eh, druhá eh, schůze, kterou máme k této směrnici První se eh, konala v listopadu 2016 a mm, podstatné informace byly eh, k dispozici eh, všem členům v rámci dokumentů k této schůzi. A nyní tedy dávám slovo paní Wajdel. Thank you very much and uh, good afternoon. Děkuji, dobré odpoledne. Já bych chtěla poděkovat za váš zájem uh, o uh, tuto směrnici, která je čím dál důležitější vzhledem k tomu, že naše zařízení jsou čím dál více propojená a tato směrnice je důležitá pro realizaci digitálního jednotného trhu. Nejprve několik bodů obecně k implementaci a potom vím, že vás zajímají určitá konkrétní témata, eh, jako jsou harmonizované normy a aktiv přenesené pravomoci, ale tedy nejprve pár obecných informací o tom, jak si stojíme. Po šesti měsících eh, plné platnosti směrnice o rádiových zařízeních, víte, že tam bylo roční přechodné období, kdy výrobci a hospodářské subjekty ještě byly oprávněny aplikovat starou směrnici a to taky někteří z nich si zvolili. A teď, už řekněme, pět měsíců už je eh, plně aplikovatelná nová směrnice. Co se transpozice týče, některé členské státy se spozdily s transpozicí, takže jsme eh, zahájili první kroky řízení pro porušení povinnosti, ale v podstatě v tuto chvíli už chybí jenom jedna členská země, takže ta práce byla odvedena a ta, je to na docela dobrém postupu a funguje to. A další důležitá věc je, že všichni aktéři, kterých se týká platnost této směrnice, především hospodářské subjekty. Tam taky tedy bylo odvedeno mnoho z práce spolu s relevantními skupinami, takzvané TICAM Groups a pracovní skupiny, kde jsou zástupci členských států, tedy orgánů, které mají na starost implementaci směrnice, jakož i zástupci od oddělení, eh, tedy odvětví a Eh, normalizačních eh, orgánů a, eh, a zástupci mm, organizací pro dohled nad trhem. Kromě toho jsme uspořádali workshop v listopadu 2014 k této směrnici. Tam se objevila řada otázek mm, týkajících se přechodu od starého k novému režimu Mm, byl vypracován dokument s otázkami a odpověďmi, to jsou uveřejněné na našich webových stránkách. Současně jsme začali pracovat na přeskumu eh, směrnice eh, a eh, pokynu a průvodce, kdy taková směrnice existovala v minulosti, ale bylo potřeba se přizpůsobit nové legislativě. To byl proces, kdy, do kterého se zapojily všechny relevantní strany a nyní jsme mohli publikovat eh, verzi eh, aktuální verzi letos v roce 2017 na našich webových stránkách. Také bylo věnováno mnoho úsilí eh, směrni, článku směrnice 1010, kdy je povinnost uvést na obalu eh, takového zařízení, jestli je nějakým způsobem omezeno použití eh, takových zařízení, čili podle legislativy některých zemích jsou určité způsoby využití omezené a podle článku 10.10 směrnice mohla eh, stanovit společný formát tohoto varování na obaly. Takže tomu bylo věnováno dost práce, je to akt prováděcí akt, eh, to jsme také konzultovali s jednotlivými subjekty a bylo to přijato 20. července a také by to tedy mělo usnadnit eh, aplikaci směrnice. A ještě výhled do budoucna. Nyní dostáváme zprávy z členských států ohledně implementace této směrnice, hlavně do, aktivity dohledu nad trhem. To nám pomůže zase lépe implementovat článek 5 směrnice. Možná si vzpomínáte, že Jedno z témat, o kterém se hodně hovořilo, se týkalo požadavku na registraci. Pokud máme pocit, že některá část rádiového zařízení nebo specifická kategorie rádiových zařízení často ne, není, ne, nesplňuje, tak eh, je možné eh, tento eh, žádat jaksi specifika ohledně registrace takového zařízení. Eh, zatím je předčasné vyjadřovat závěry, zatím nemáme informace z členských zemí o nějaké kategorii, která by specificky představovala častější problémy, takže budeme muset počkat, mm, až bude směrnice v platnosti déle. A také musím poukázat na to, že příští rok předložíme parlamentu a radě zprávu první, první zprávu o provádění směrnice. A nyní tedy k jednomu z těch obtížnějších eh, témat ohledně implementace. Konkrétně se jedná o dostupnost harmonizovaných norem. Všichni si uvědomujete, že je to směrnice s novým přístupem, kde normy nejsou povinné, jsou dobrovolné, ale představují významný nástroj pro průmysl, pro odvětví a usnadňuje jim způsob, jak eh, prokazují, že tedy jsou v souladu se směrnicí. Normy vytvářejí normalizační orgány na základě požadavků na normalizaci ze strany komise. Tyto požadavky byly přijaty v srpnu 2015 a žádali od normalizačních orgánů, aby normy dodali do března 2016. Bohužel jsme byli informováni, že jich vlastně nakonec bylo k dispozici poměrně málo v termínu. Došlo k velkým průtahům u normalizačních orgánů v produkování tedy těchto relevantních norem, takže komise s nimi začala jednat a spolupracovat, aby zjistila, jak by se to dalo urychlit. Um, také jsme přijali celou řadu dočasných opatření pro to, aby nejdůležitější část norem byla k dispozici ve chvíli, kdy nová směrnice vstoupí v účinnost na konci přechodného období. A po všem tomto úsilí tak se v okamžiku, kdy tedy skončilo přechodné období, tak jsme v, ve věstníku měli 134 norem, což od odpovídá zhruba 90 požadovaných norem pro implementaci směrnice. Takže bylo to jak si byl to výsledek společného úsilí, které jsme učinili spolu s normalizačními orgány. Bylo, přistoupilo se k různým neortodoxním opatřením, kdy některé staré normy, eh, které se zdály být dostatečně dobré, byly tedy uveřejněny, aby, aby se daly použít a tak dále. Ale obecně můžeme říci, že dnes je situace uspokojivá, nemáme ani stížnosti ze strany eh, aktérů odvětví a dostupnost norem eh, je dostatečná, aby nová směrnice fungovala hladce. Další bod se týká aktů v přenesené pravomoci eh, podle směrnice. Zmínila jsem jeden z nich, to byly ty registrace. Jak jsem říkala, zatím je to ještě předčasné, zatím nemáme dostatečné informace eh, a čekáme, jak se situace vyvine. Nicméně jsme iniciovali práci na aktu v přenesené pravomoci podle článku 3.3e to je, to je rekonfigurovatelné rádio, což jak si opravňuje komisi, to, že to původní zařízení, které má nějaké parametry, které jsou v souladu se směrnicí, nebude později e, stažením nějakého softwaru předěláno na zařízení jiné, které nebude v souladu se směrnicí. O to, o to tedy šlo. To je velice důležité také v kontextu digitálního jednotného trhu z evidentních důvodů. Vytvořili jsme expertní skupinu, která má komisi pomoci s koncepcí tohoto aktu v přenesené pravomoci a hlavně má za úkol identifikovat typy zařízení, u kterých toto riziko je výrazné a kde eh, ten požadavek se objeví. Expertní skupina je složena eh, v souladu s pravidly transparentnosti. Byla eh, udělena veřejná výzva Eh, účasti 9. prosince 2016. Tam ta lhůta byla do poloviny ledna 2017. Skupina byla poté sestovená z členů, kteří byli vybráni a eh, v, eh, na začátku roku 2017 v polovině by, byla skupina vytvořena a v říjnu se poprvé sešla. Časový plán expertní skupiny eh, je takový, že během její činnosti budeme pomalu připravovat akt, ten akt v přenesené pravomoci a všechna ostatní pravidla ohledně toho, jak komise připravuje legislativu, budou Eh, uplatněna, budeme dělat studii dopadů takového aktu, protože je to dostatečně ekonomicky významné, takže jsme se rozhodli, že ji zadáme. Proběhnou také veřejné eh, konzultace, protože všichni aktéři v expertní skupině zastoupeni nejsou, takže aby se mohli taky vyjádřit. A ten časový plán možná ještě budeme eh, muset přehodnotit, ale koncem roku 2018 uvidíme, zda mm, to dokončí ještě stávající komise, nebo jestli to bude předáno té další. Poslední věc, mm, co se týče nabíječek, eh, směrnice by také počítá s tím, že by e, byl vyžadován jednotný typ nabíječek, e, jedná se o požadavek interkonektibility zařízení a propojení s doplňky komise e, využila kladnou zkušenost, kterou získala v minulosti s dobrovolnou dohodou výrobců mobilních telefonů, kdy byla vlastně uzavřená dohoda, která vedla k tomu, že řekněme 90 mobilů na trhu lze dobít, eh, nabít stejným typem nabíječky. A nyní tedy toto bude aktualizováno na základě nových technických požadavků a komise spolupracuje s výrobci mobilů a snaží se tedy prosadit nové memorandum o porozumění, které by korespondovalo očekávání zakonodárce. Právě jsme dostali návrh, takže nyní se chystáme jej hodnotit, uvidíme, jestli je uspokojivý a jaké budou další kroky. Děkuji vám za tyto informace a nyní dám slovo poslankyním a poslancům. Není tady zástupce SND, takže Sabine Frchen, která je stínová za EPP, má slovo. Dank. Mnohokrát děkuji. Nejdříve eh, tedy za úvod do tématu eh, a za způsob, eh, jak je to implementováno. Já bych e, zmínila e, jeden kritický bod, i když už e, v zásadě e, ta kritika byla e, rozptýlena. Důležité je, aby eh, ty standardy se eh, postupně zaváděly ještě před vstupem eh, směrnice do v platnost, protože bude to chvíli trvat, než se to všechno přizpůsobí. Tady jde o to, že po eh, lhůtě pro implementaci eh, příslušné standardy nebyly k dispozici, takže může dojít ke zkreslení trhu, eh, zejména když si uvědomíme, jaké podniky jsou mm, závislé na tvorbě těch standardů a ty ostatní to musí implementovat, ale nemůžou, protože nemají ty informace k dispozici nemůžou plánovat eh, předem. Takže prosím i eh, budoucí standardizační eh, postupy, které se plánují, tak tam ty lhůty nastavit tak, aby bylo dost času k vytvoření příslušných standardů do doby, než vstoupí takováto směrnice v platnost. Mám ještě jednu otázku, a sice jak to vypadá na mezinárodní úrovni. je tady eh, možnost o informací, eh, eh, tedy zobrazovat informace o CE na integrovaných displejích. Je to tak v USA i v jiných zemích. Předpokládá se to tady. Je tady určitá možnost to udělat, jak to vidí komise. Jde o to, aby prostě eh, ten, eh, ty podmínky na trhu byly pořád stejné pro evropské eh, výrobce. Děkuji a teď Julia Reda. Děkuji, paní předsedkyně. Tahle debata navrhu, navazuje na legislativní přeskum, který jsme vedli minulý rok, když jsem byla jmenována jako stála zpravodajka jménem celého výboru k tomuto. A měla jsem řadu dotazů a sleduji ten postup už od loňského roku. A navrhla bych tedy Eh, abychom nejdříve řešili ten delegovaný akt k softwaru a k rozhlasu. A potom eh, k univerzální nabíječce si vezmu slovo později, tak abychom to eh, mohli trochu uspořádat. Když jsme o tomhle jednali minulý rok, tak jsme říkali, že tímto legislativním předpisem parlament chtěl zabránit rušení mezi jednotlivými zařízeními vysílajícími na těchto vlnách a také jsme nechtěli nějakým způsobem e, vytvořit překážky e, pro e, Wi-Fi obecní. Kybernetická strategie komise to zdůraznila a kybernetická hygiena, to se tam zdůrazňovalo a její zásady. A v říjnu tohoto roku výzkumník v, na KU v Lovani odhalil chybu v Kodování eh, Wi-Fi. Eh, a až my budeme přicházet eh, s touto legislativou, tak je důležité, abychom lidem, kteří mají takovéhle bezpečnostní chyby v routerech, bránili v jejich opravě, i když software už neaktualizuje jejich software. A myslím si, že to, na to jsme pamatovali už i v té směrnici o recyklovaném softwaru a nebo také iniciativa pro Wi-Fi pro EU, která umožňuje eh, eh, instalovat eh, software do routeru. Takže už minulý rok jsme říkali, že je důležité mít technické experty k implementaci tohoto delegovaného aktu komunitní Wi-Fi. Důležité je, aby tam, aby tam byli zástupci spotřebitelů. A také jsme eh, v dopise zaslaném v létě eh, řekli, že, to, že ta lhůta pro uplatnění eh, pro expertní skupinu byla velmi krátká. Vlastně bylo to přes vánoční prázdniny, takže to samo o sobě bylo překážkou pro to, aby se některé skupiny občanské společnosti přihlásily. Ale ty, které to udělali, jako Free Software Foundation Europe, byly stejně odmítnuty Mm, pokud je účast té expertní skupině. Když jsme hovořili eh, o tom na eh, v přeskumné skupině minulý rok, tak jsme si byli jistí, že zástupci spotřebitelů tam budou. A je velké zklamání, že jediná organizace, která tam spadá eh, do této kategorie, byla odmítnuta vlastně. Eh, ta expertní skupina byla vytvořena jenom v eh, polovině července, takže jenom 6, měsíců za, eh, po té krátké lhůtě. Já myslím, že by bývalo bylo hodně příležitostí řešit jakékoliv problémy s žádostmi nebo s přihláškami a také dát větší prostor skupinám občanské společnosti, které promeškaly tu lhůtu přes Vánoce, aby se účastnili. Jedna ta věc, která na kterou eh, poukazovala Free Software Foundation, bylo, že to není organizace eh, složená z národních organizací, ale tento požadavek nebyl eh, jasně dán najevo účastníkům v době, kdy mohli žádat. Oni to nějak mohli nějak vyřešit a také se zdá, že to není dostatečně opodstatněné. Já nevím, proč by měl být někdo považován za menšího odborníka, prostě protože nemá národní členskou organizaci. Takže ráda bych se dověděla, jestli ta nadace Free Software eh, nebo jiní eh, žadatelé byli informováni o jiných možnostech, jak eh, by se mohli zúčastnit a jak se se snažili je zahrnout. Vzhledem k tomu, že teď nejsou součástí té expertní skupiny, tak jak se chce komise postarat o to, aby provozovatele komunitních sítí mohou opravdu instalovat ten software, mohli instalovat ten software, který potřebují k provozu routeru. A pokud chcete eh, říct, eh, že musí certifikovat svůj software, tak to asi není užitečná eh, varianta, protože to díky tomu by se stali závislými na konkrétním výrobci zařízení. Což pro, a, aniž by to bylo nějak zajímavé komerčně pro toho výrobce. Takže důležité je, aby ta síť nebyla příliš široká a stanovaná komisí. Je důležité, eh, aby eh, uživatelé mohli instalovat software na to zařízení, protože jinak bychom opravdu mohli podkopávat cíle jiných iniciativ komise, jako je kybernetická bezpečnost a Wi-Fi pro EU. Takže tímto skončím a poté, co, jsme, eh, co probereme tuhle věc, tak se ještě vrátím k těm univerzálním nabíječkám. Julia možná rovnou, protože, protože komise už o tom také hovořila a, a potom budeme vědět přesně, kolik uh, zbyde času pro komisi. No tak někteří kolegové si pamatujete, že v roce 2014 jsme přijali směrnici, eh, tehdejší eh, zpravodajkou byla Barbara Weiler za SAD. A před hlasování o eh, této směrnici ona říkala, že společná nabíječka je velice důležitá pro spotřebitele. Umezí elektroodpad o 50 tisíc tun za rok a parlament to řekl velice jasně. Nabíječky eh, na mobilní eh, telefony by měly být eh, zcela interoperabilní. Paní Weiler tehdy hovořila o konektoru micro USB, to znamená, že by to byly, obsahovalo ještě kabely pro mikrotelefony. Já tady mám uh, telefon velkého amerického výrobce, rovnou tady a řada kolegů je jistě také uh, uh, um, používá a ten nenabízí takové interoperabilní uh, připojení. A tehdy, kdy parlament přijímal tu směrnici, my jsme si mysleli, e, že to, o čem tady hlasujeme, nebo o čem hlasují kolegové, bude znamenat, že všechny telefony budou mít e, port micro USB nebo něco takového, aby e, se dala, použi- dala používat stejná nabíječka. A já nechápu vzhledem k tomu, že to mělo být povinné do roku 2016, proč komise říká, že dobrovolné iniciativy tohleto mají Eh, eh, vyřešit, protože to očividně eh, se k tomu nedošlo. Takže ráda bych slyšela, jestli komise má nějaké informace o tom dosažení elektro, omezení elektroodpadu, protože tato směrnice zatím nebyla v podstatě uvedená v praxi. A, jak jsme se dostali daleko s tou prací na tom dobrovolném aktu, eh, protože, respektive eh, na tom dobrovolném aktu, protože komise očividně musí tohleto eh, nařídit ty interoperabilní nabíječky. Děkuji. Děkuji, Julio. Ještě jsou tady dva řečníci. Nejdřív Katrin Styler. no tak my jsme to všichni podepsali, všichni jsme to schválili tehdy. Ty, co, jsme, ti, co tady teď sedíme před těmi dlouhými lety a pořád tady eh, nemáme interoperabilní nabíječky telefonu, no tak eh, kdy už to bude možné eh, naplnit tento slib evropským občanům. Máme tady nabíječku v roce 20, tedy volby v roce 2019. Já doufám, že budeme schopni přinést něco takhle přínosného. Děkuji. A teď paní Salimovič. Já mám stejnou otázku, takže řeknu to stejně s kolegy. Já jsem slyšel, že komise pracuje na tom, ale No, tak kdy už to tedy eh, naplníte? A jaké eh, konkrétní eh, zařízení budete muset splňovat tento požadavek? Děkuji vám mnohokrát. Paní Vajdu, teď dám slovo vám, abyste mohla odpovědět. Děkuji. Pokusím se to probrat v pořadí položených otázek. Pokud je o dostupnost norem pro, a význam pro malé a střední podniky, plně s tím souhlasíme. Komise a směrce o radiovém zařízení je vlastně soubor poučení a my jsme podnikli řadu kroků, abychom situaci zlepšili a ve spolupráci s normalizačními institucemi jsme pracovali, abychom zajistili, že normy budou dostupné včas. Máme akční plán, který byl dohodnut mezi komisí a normalizačními institucemi. A ponikli jsme celou řadu kroků, které také zahrnou mnohem užší spolupráci mezi komisí a normalizačními institucemi v té fázi normotvorby. A pokud problémy vedou k, k prodlení při zveřejnění normy, tak je možné je tedy zaznamenat a řešit v rané fázi. Také jsme vytvořili eh, dialog, vlastně řadu dialogů s jednotlivými partnery v rámci normalizačních institucí a kromě toho máme několik dalších směrnic o vnitřním trhu, které budou brzy proveditelné, takže jsme zintenzivnili naše kontakty a skutečně jsme spolupracovali s těmito institucemi, abychom zajistili, že ty normy budou vlastně k dispozici, až bude směrnice proveditelná. A chci ujistit, že se maximálně snažíme, abychom zamezili podobným případům do budoucna. Pokud jde o označování a štítkování, to je dotaz, který dostáváme velmi často. V samotné směrnici eh, nemáme možnost eh, povolit elektronické štítkování. My jsme se tím zabývali eh, v komisi průřezově a také v rámci zlepšení eh, dohledu nad trhem. Tedy jak zlepšit využívání digitálních nástrojů, aby bylo jednodušší, aby tedy výrobci mohli prokázat schodu. A není to tedy pouze řešení pro tuto směrnici o radivém zařízení, ale No, no by to mít vět, širší smysl je realitou, že zařízení nejsou pokryta pouze jednou směrnicí a i když bychom to povolili podle této směrnice, tak eh, jiné směrnice to zase může zakazovat, takže potřebujeme opravdu globální horizontální řešení. A to je řešeno v rámci dohledu nad trhem. A tady se snažíme maximálně, aby výrobci toto plnili. Pokud jde o expertní skupinu a software vybavení rozhlasových přijímačů, tam byla ta doba delší než čtyři týdny, myslíme si, že více než dostatečná. Také vnímáme, že došlo k předběžným kontaktům, takže všichni měli být informovaní o tom, že ta výzva k podávání návrhu bude zveřejněna. A tedy je tam, že je tam nízký počet zástupců spotřebitelů, to je asi škoda, ale určitě to neznamená, že by názory spotřebitelských eh, združení nebyla, nebyly vzaty v úvahu. Plně souhlasím s vámi a je třeba vědět, jak jaká je působnost eh, tohoto právního aktu. My jsme nechtěli nevhodně bránit eh, uploadování softwaru, který by, by nebyl škodlivý. Ale chceme zajistit, že škodlivý software, který by měnil původní parametry zařízení, byl stahován. A nechceme nevhodně omezovat možnosti pro software, který nemá škodlivý účinek. A jsme si plně vědomi tedy úprav a oprav. A jak uvádíte, je to také v úvodním ustanovení a zajistíme, aby to bylo skutečně promítnuto v koncepci tohoto aktu. Pokud jde o zajištění toho, že tento právní akt bude připraven z pokyny pro lepší legislativní činnost, tak eh, proběhne čtyřměsíční veřejná konzultace, kde může každý dát zaznít svému názoru. A jsme také otevřeni příspěvkům od eh, libovolné skupiny zúčastněných stran. Ta otázka byla konkrétně na to, proč žádost Free Software Europe, která původně byla přijata, tak nakonec byla zamítnuta odpověď, protože neodpovídala požadavkům výzvy. My jsme měli velmi transparentní požadavky, které byly jasně uvedené v té výzvě. A je velmi obtížné pro nás, téměř nemožné ex post, vlastně eh, tyto požadavky nebrat v úvahu, protože jde o transparentnost a objektivnost, jak vlastně vznikají tyto expertní skupiny. Ale tady jsme vlastně nemohli eh, být schovývaví v tomto směru. Tedy byl důvod eh, pro odmítnutí, že nemá tato organizace národní členy? Byl to důvod, který vedl k tomu zamítnutí? Důvod, proč se na to ptám, je, že byla, bylo krátké období pro podání žádostí přes Vánoce. Nic se nestalo půl roku, než byla ta skupina vytvořena. Já myslím, že mělo být možné vyřešit formální požadavky, které nesplnila ta žádost a je třeba zajistit, aby občanská společnost a její organizace, které mají poměrně málo zdrojů, aby tyto organizace měly skutečně možnost, eh, aby byly vzaty v úvahu. A snad bylo možné zvednout telefon a říci jim, co nesplnili, co dělali špatně, aby to měli v termínu eh, možnost to opravit. Já také k té eh, věci ohledně eh, včasného eh, dání k dispozici těm, těch norem. Ono to nestačí dát k dispozici tu normu v den, kdy ta směrnice ji má platit ve členských státech. A ne, to musíte dát předem. Je tam, musí tam být nějaká lhůta implementační, protože jinak to vede k naprostému zmatku na trhu. Um, Ještě jednou, pokud jde o tu výzvu, tak my jsme jasně zveřejnili požadavky, které jsou nutné, aby se někdo stal součástí expertní skupiny. Každý může podat žádost a po fázi podávání žádostí proběhne ověřování, kdy musíme ověřit, zda uchazeči, kteří podali žádost, zda skutečně splnili příslušné požadavky. A je trošku obtížné a nebylo by to vlastně nesvhodné zvýhodňování pro žadatele, kdybychom vysvětlili jednomu žadateli, co má udělat pro to, aby splnil požadavky. To je transparentní postup, který používáme v řadě případů a já plně chápu, že ne všechny spolky splnily ty požadavky a z důvodu transparentnosti a spravedlivého zacházení se všemi žadateli není možné, aby komise jaksi během fáze podávání přihlášek nebo žádostí a i potom vysvětlovala žadatelům, co by měli změnit či vylepšit, aby splnili příslušný požadavek. To je věc, kterou bohužel prostě nemůžeme dělat. Ale bude celá řada možností pro spolky, aby přispěli ke koncepci tohoto nástroje a veškeré příspěvky budou velmi vítané. A naši kolegové byli otevřeni kontaktům a poskytovali informace o celé, celém procesu. Takže my jsme naprosto otevřeni těmto příspěvkům a jsme připraveni je zapracovat. Mám ještě jednu následnou otázku. Mám tu spložení expertní skupiny s různými skupinami. Došlo k podání dalších žádostí, které byly zamítnuty do té expertní skupiny. Také jsme zamítli žádost eh, pro velmi podobné důvody. Také skupina občanské společnosti, ne, nebyla to skupina z občanské společnosti. Takže teď k té univerzální nabíječce, protože už čas vypršel téměř. Tedy k univerzální nabíječce já jsem často slyšela otázku, proč nevíme nic o technologii, která je před námi. Je třeba vědět eh, jednu věc, když hovoříme o univerzální nabíječce. To, to rozhraní není jenom už, užívané pro nabíjení, ale má také řadu dalších funkcí. Tedy vyžadovat určitou technologii pro toto rozhraní může eh, ohrozit eh, inovace u výrobců zařízení. A to je zásadní otázka, pokud eh, váháme nad uložením tedy povinné technologie. Protože to je vlastně logika celé směrnice. Chceme být nakloněni inovacím. A to řešení je takové, že se obracíme na příslušné odvětví a ponecháme na nich, jak zajistit, aby technologie, aby na určité technologie se všichni shodli a pak ji používali. A ten přístup byl úspěšný, i když máme jedno výrobce, který nepoužívá stejné rozhraní jako všichni ostatní ale pro velký počet eh, mobilních telefonů eh, vlastně je používáno jedno rozhraní a je možné je nabíjet jednou nabíječkou. A proto očekáváme omnovené memorandum o porozumění, které nyní formuluje příslušný, příslušné odvětví. A my jsme toto tento návrh již do, dostali a vyhodnotíme a pokud to nebude uspokojivé, tak komise může zvážit tedy může zvážit využití aktu přenesné pravomoci. Děkuji. Většina telefonů na trhu jsou, na, se dají nabíjet stejnou nabíječkou. Kladu si tu otázku. Všichni, koho znají, mají iPhone a pokud já vím, tak prostě to nejde s nabíječkou pro ostatní mobilní telefony. Takže pokud eh, máte nějaké informace na toto téma, tak je ráda obdržím, nejsem přesvědčena touto argumentací. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišli, děkujeme vám za vaše odpovědi. Pokud budete mít další eh, odpověď na naše otázky, tak je rádi obdržíme, takže ještě jednou vám děkujeme za to, že jste navštívili náš výbor. Děkuji mnohokrát. Čímž se můžeme nyní posunout k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je projednání návrhu zprávy Eva Meidel o nástroji pro informace na jednotném trhu a já vám dám slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ve své zprávě jsem jasně uvedla, že tento nástroj SMIT má potenciál zajistit eh, lepší soulad s pravidly na vnitřním trhu tím, že bude poskytovat přesnější informace. Současně však jsem vyjádřila vážné obavy týkající se některých ustanovení a zejména dopadu na jednotlivé podniky. A je zřejmé, že tato záležitost byla vážné spory s podniky a členskými státy a musím říci, že některé vycházejí z nedorozumění toho, čeho chce tento nástroj dosáhnout a jiné vycházejí ze skutečného rizika. Proto jsem se rozhodla vycházet ve své zprávě z několika klíčových zásad. A na nich bude třeba se shodnout, než budeme v této věci pokračovat. A důvod, proč jsem se stala zpravodajkou jménem Evropského parlamentu u této věci, protože že komisařka sama mě ubezpečila, že cílem je zlepšit fungování jednotného trhu. Proto můj, můj první bod je, že Smith by skutečně měl být používán jako nástroj ultima ratio. A mělo být zajištěno, že nebudeme nepřiměřeně podniky zatěžovat. A proto můj návrh je, aby komise vyhlásila, které další zdroje informací byly již ověřeny, než rozhodne o použití nástroje SMIT. Takové další zdroje mohou zahrnout výměnu informací s členskými státy, se statistickými úřady, s oborovými informačními nástroji a dalšími nástroji, které komise využívá, aby získala data a informace od podniku. Moje druhá zásada je, že abychom používali tento nástroj pro velmi přesně vymezené požadavky a žádosti, měl by být používán pro vlastně opodstatnění při řízení o porušení smlouvy. A proto z důvodu e, zlepšení stávajících nástrojů a politické tvorby nástrojů bychom neměli vycházet z, toho, z toho, z toho, co existuje a nevyužívat tyto žádosti pro tvorbu nových politických nástrojů a důvěrnost u těchto informací by měla být zaručena. Informace, které jsou označeny jako důvěrné, jejich poskytovateli by měly zůstat důvěrné. A proto důvěrné obchodní informace mohou být sděleny s příslušnými orgány pouze pokud je to nezbytné proto, aby se podpořilo řízení o porušení smlouvy vůči členskému státu. Kromě toho, pokud jde o sankce a pokuty pro podniky, je třeba vytvořit rovnováhu mezi dvěma aspekty. Na jedné straně nástroj, který má stanovit a být odstrašující by tak bude pouze dobrovolnou konzultací. A míra sankcí na druhé straně by neměla být srovnatelná s těmi, které jsou ukládány v antitrustových případech a případech eh, porušení hospodářské soutěže. Tedy můj návrh je odstranit sankce, které se týkají obratu a ponechat pouze pravidelnou platbu eh, na základě denního obratu, pokud je od dny, kdy informace nebyla poskytnuta. To je mnohem přiměřenější způsob, jak eh, řešit eh, tuto část zprávy, ale současně jsem otevřena dalším pragmatickým návrhům od kolegů. Můj pátý bod reakce pro malé a střední podniky by měla být dobrovolná. To znamená, že komise může požadovat informace například na, o účasti ve veřejných zakázkách u malých a středních podniků, ale neměly by být pokutovány, pokud nejsou schopny poskytnout tyto informace. Myslím, že shromažďování dat u malých a středních podniků by mohlo být eh, svým způsobem nákladné vzhledem k obratu a také vzhledem k malému počtu relevantních dat, které tyto podniky mají v držení. A myslím, že tady se se mnou ostatní členové shodnou. Dále žádost o informace by neměl znamenat eh, zátěž pro podnik a měla by to být možnost dialogu eh, s komisí. Zda příslušný podnik je schopen poskytnout požadovaná data. To je mých šest hlavních bodů a věřím, že nalezneme v schodu s kolegy a těším se tedy na další práci. Děkuji, děkuji mnohokrát za SAD paní Grapiny jako stínová. Raportoarea, trebuie să spun că eu sunt extrem de rezervată Ehm, děkuji. Já mám opravdu velmi mnoho výhrad a chtěla bych moc poděkovat samozřejmě zpravu eh, Dajce, která na komisi vznesla řadu požadavků. Eh, upřímně ale nenacházím odpověď, kterou očekávám. Setkali jsme se se zástupci komise ve Štrasburku a ty otázky byly jasné. Já pocházím ze soukromého sektoru a jestliže e, eh, přijdu pravidlem do podniku, tak, tak činím tehdy, kdy chci, aby situace byla lepší a aby realita prokázala, že je potřeba nová metoda práce. A mně se zdá, že tady to Smith, nevím, co to má za právní základ, protože je to kontroverzní eh, a existují velké obavy, co se týče logiky Smithu. Právní základ, tam říkáte, že je to článek 137, ale taky by to mohl být problém, protože texty vycházející z tohoto článku počítají s tím, že informace budou předávat státy a nikoli podniky. Takže z mého pohledu je velmi udivující, tvrdit ve zprávě, že na těch pět otázek je potřeba eh, eh, rozpočet 430 tisíc eur na odpověď na pět otázek. Eh, princip subsidiarity a, a proporcionality tady není respektován, je to problém rozpočtový. My bychom mohli mít celou řadu subjektivních aktů a dokumentů, protože jaká kritéria komise zvolí pro řešení problémů jednoho podniku v porovnání s jiným podnikem z jiného odvětví, z jiného regionu. Já jsem pracovala v průmyslu a vycházím z toho, že to bude mít vliv na malé a střední podniky. Vy říkáte, že to bude jenom pár tisíc eur. No já si myslím, že to bude dražší. Samozřejmě, že mám obavy, protože již existují mechanismy výměny informací mezi členskými státy a komisí. E, předběžné řízení e, pro nedodržení evropského práva a tak dále. To jsou postupy, které nám umožňují sbírat veškeré informace. Takže to je duplicita národní orgány, které mohou být konzultovány, těch je 27, to je něco jiného než desítky a stovky tisíc podniků. Jaký, jaká by byla pak rola těch úřadů a podniky už nikdy nebudou vědět, od koho mají přijímat instrukce, čili je to nejednoznačné. A pak je tu navíc ještě problém s náklady. A když jsme se setkali se zástupci komise, tak jsem položila několik otázek. Například, jaké typy otázek budou zvoleny a ve kterém okamžiku. Třeba v mojí zami je představa, že pokud do podniku přijde kontrola, tak okamžitě se vlastně poškodí imič podniku. Je, jej přijela Evropská komise na kontrolu, ale přitom jak si to nemusí být nutně špatné. A paní komisařka říkala, že eh, tedy hovořila o sankcích. Dovolte eh, paralelu národní orgány mohou sankcionovat, eh, Evropská komise může sankcionovat a myslím si, že je dost vážné, že místo, abychom měli decentralizovanou politiku, žádáme od členských států, aby decentralizovali a najednou dochází k koncentraci kompetencí a pravomocí v rukou komise. A dovolte, že to nechápu. Já jsem pracovala v managementu soukromého eh, odvětví 30 let a nechápu, že by komisář nebo kolegium komise mohlo z Bruselu lépe posoudit nějaký problém v Chorvatsku, Portugalsku nebo Německu. Já si myslím, že může tady do toho vstupovat mnoho subjektivity. A co máme odpovědět podnikům? Co se děje? Já si myslím, že pokud chceme ten text vylepšit, tak musíme všechno překopat od začátku bylo by výborné, kdyby komise mohla předložit nějaký jiný, lepší text, protože eh, teď tady začneme ten text přepracovávat, ale ten problém tam bude pořád. A já rozhodně nemůžu souhlasit eh, se smitem, který poskytuje eh, výjimky jenom mikropodnikům. Malé a střední podniky je potřebují také, protože jinak tu bude zase další vrstva byrokracie, ačkoliv tvrdíme, jak chceme byrokracii omezit, jak chceme všechno zjednodušit a podobně. A dovolte mi ještě taky pět otázek ročně. To má stát 430 tisíc eur. Myslete na rozpočet, teď to je strašně moc, ten výsledek nemůže být pozitivní. A já teď nebudu analyzovat ten text pod po bodu, protože to by trvalo do zítřka, ale jsou tam růz, příliš velké otázky a příliš velké nejasnosti. Děkuji a nyní za EKR pan Sulík. Děkuji. Návrh této směrnice považuji za mm, jeden z těch, kde by bylo lepší, kdyby vůbec nevznikly. Je to spíš eh, náplň práce, kterou vykazují úředníci, ale podnikům to bude komplikovat život. Návrh komise v tomto případě považuji za vysoce rizikový pro podniky. Nemyslím si, že hrozba sankcí vůči podnikům je dobrá cesta k zefektivnění vnitřního trhu a hlavně ne v případě neposkytnutí informací, které jsou obchodním tajemstvím společnosti, jako třeba struktura nákladů, cenová politika, charakteristika výrobků a podobně. A, a to aniž by eh, byla eh, ta firma aspoň podezřelá z porušení legislativy. To znamená, ty podniky budou muset ty informace poskytnout, aniž by byly z něčeho podezřelé. Takže spolu s využitím tohoto nástroje, to by se mělo týkat pouze krajních, jenom řešení problémů v krajním případě a nemyslím si, že návrh problém řeší dostatečně. Komise musí ve svém rozhodnutí zveřejnit všechny zdroje, které využila při sběru dat, které požaduje od podniků, a to včetně seznamu konzultovaných institucí, jak navrhla zpravodajka. A podobně jako zpravodajka jsem toho názoru, že pokud společnost určitou informaci označí za důvěrnou, tak s ní komise musí zacházet jako s důvěrnou. A pokud komis, a to i tehdy, kdy komise tu informaci za důvěrnou nepovažuje. Souhlasím se zpravodajkou, že při poskytnutí informace by se mělo jednat pouze o informace, které společnost již má k dispozici. A takové informace při jejich zpracování nevznikají další náklady. Spravodajka v pozměňovacím návrhu 31 navrhla, aby podnik měl právo informaci neposkytnout po konzultaci s komisí, pokud takovými informacemi nedisponuje nebo náklady na jejich schromaždění a zpracování by byly nepřiměřené. Samozřejmě vzniká tu otázka, jak to stanovit, kdo rozhodne o tom, že náklady jsou nebo nejsou přiměřené a podle mého názoru to jenom zdůrazňuje zbytečnost celého tohoto návrhu. Souhlasím s odstraněním pokud a e, připouštět pokuty jenom v případě poskytování zavadějících informací. Návrh neobsahuje žádnou záruku, že informace nebudou zneužity komisí pro eh, zahájení řízení eh, pro porušení předpisů ze strany podniků a eh, obávám se, že pokud komise tento nástroj bude chtít použít i v jiné souvislosti, tak se mi zdá, že jí v tom nebude nic bránit. A tomu naznačuje například článek 5 odstavec 1 návrhu, podle nějž tento nástroj komise může použít i tehdy, kdy informace nelze získat včas i toho se budou týkat moje pozměňovací návrhy. A konečně, jak jsem říkal, celý návrh považuji za zbytečný. Je to vyrábění zbytečné agendy, která bude podnikům jenom komplikovat život. A současně celá komise má plnou pusu řeči, řečí o tom, jak chceme zlepšit podnikatelské prostředí, ale když už ten návrh jednou je na světě, tak k němu předložím pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Za Alde nyní pan Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně. Za celá ta léta, co jsem v parlamentu, nikdy jsem neslyšel takto silně kritický návrh, co předložili kolegové a můj názor eh, na tento návrh je ještě horší, než co jsme tady slyšeli. Ale děkuji zpravodajce paní Majdel, která udělala všechno, co mohla a mm, by připravila tento základ pro naši diskuzi. Myslím si, že ten návrh míří špatným směrem zcela, jak už tady bylo řečeno, je zbytečný, vůbec nerozumím té myšlence, komise předkládá návrh, který přímo o, vyžaduje informace od podniků a to nejsou jenom obecné informace. Komise žádá, vyžaduje informace ohledně struktury nákladů, cenové e, politiky, e, zeměpisnou distribuci podniků, dokonce i pracovní právní smlouvy. A to má dva cíly. Jednak proto, aby budovala politiku v Unii a druhý cíl je, aby mohla vést řízení proti členským státům u soudního dvora. Tak se ptám komise, pro boha to nemáme vlastní postup pro soudní řízení, anebo jestli tedy chtějí rozšířit svoji moc u soudu, tak to potom si komise myslí, že to je otázka rovnosti nástrojů a tedy státy mají také mít stejnou možnost. Uvažovala vůbec komise o tom, co to bude za společnost? Druhá věc je, když si to přečtete pořádně, tady to hodnocení dopadů, eh, které tam komise uvádí, tak zjistíte, že od roku 1996, to bylo předtím, než se narodili moje děti, tak bylo jenom 17 případů proti členskému státu z důvodu nedostatku informací. Sedm. Takže komise prohrála 17 z 1650 rozsudků. Jenom 17krát prohrála. A takže toto drastické řešení má sloužit k tomu, že možná jeden z těch sedmnácti případů, nevíme kolik, možná by bývala byla mohla vyhrát, kdyby byla mohla vyžádat si všechny tyto informace od všech podniků a nikdo neví, kolik z nich by byla vyhrála samozřejmě. A přesto si komise myslí, že potřebuje nový nástroj. Za třetí, komise chce ty informace používat také pro rozvoj nových politik. Takže ptá se aby zjišťovala nedostatky na trhu. Takže všechny ty informace přijdou do komise, takže ko- myslíte, že komise má vůbec kapacitu všechny ty informace se sbírat a když už tam přijdou, tak bude napravovat chyby na trhu. To se mi zdá, že se zrodí. Já jsem se narodil v komunistické společnosti a já mám pocit, že se mi to snad jenom zdá, to zní jako plánovaná ekonomika, kde nedostatky na trhu se řeší centrálně, kdy z plánovacího centra prostě někdo rozhodne o tom, jak se to vyřeší. Za čtvrté, komise, a to je nejkontroverznější část, to jsou ty sankce, chce tedy zavést sankce a co navrhuje, že podniky, které neposkytnou informace nebo zavádějící informace, tak budou platit 1% z obratu. Když se zeptáte všech eh, maloobchodů, tak okamžitě 1% sankce je pohřbí a komise pak zjistí, je promiňte, to byla chyba, vy jste nám ty informace dali, ale my jsme se spletli, ale no tak vy jste mezi tím zkrachoval, no jo, sorry. Takže se mi zdá, že to je naprosto mimo mísu. Za čtvrté, nebo za páté, komise říká, že mm, to je pro řízení proti, eh, pro porušení povinnosti. A co pak žádné takové řízení nemáme? Máme si, myslím. Za druhé, naše podniky budou zodpovědné za fragmentaci trhu, takže se chce potrestat podniky, proto, že možná některá členská země něco udělala špatně. A jestliže za to může členský stát, vy potrestáte firmu? Za něco, co stát možná udělal nebo neudělal, to přesně nevíme protože to u soudu ještě nebylo v tu chvíli. A konečně souhlasím s tím, co říkala zpravodajka i ostatní, dávat komise všechny tyto informace a věřit tomu tak jako věky, že, že to tyto důvěrné informace jim dávat to je k smíchu. Když jim ty informace dáte, tak prostě dřív nebo později se to dostane ven. Někde to unikne. Podle mého názoru, abych to schrnul, Smith je nesmírně drahý nástroj, který nám nejenom v ničem nepomůže, ještě všechno zhorší, zkomplikuje život firmám a vytvoří divné nerovnosti a Neděláme to často, ale moje frakce předloží návrh na zamítnutí celého návrhu. My si myslíme, že toto je návrh, který by vůbec neměl parlamentem projít a pokud nezískáme dostatečnou podporu pro náš návrh, tak se soustředíme na to, aby SMIT byl dobrovolný nástroj, aby se dostaly pryč všechny sankce a aby komise mohla používat jenom e, informace, které pozbírá při řízení pro porušení povinnosti. Děkuji, Denis Jong tady není, za zelené je tu pan Schulte, takže tak, no, taky není, ale Julie bude mluvit místo něj. I will... Děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit jménem pana Šoltéze, který se nemůže zúčastnit dnešního zasedání. Byl by rád, abych eh, vyřídil eh, díky eh, zpravodajce paní Mejdel za přípravu návrhu zprávy k osmitu. Pan Šolt je trochu rezervovaný k původnímu návrhu a váří si proto snah zpravodajky na jeho zlepšení. Myslí si, eh, že eh, fungování eh, vnitřního trhu je věc, o kterou bychom se opravdu všichni měli snažit, ale zveřejňování soukromých obchodních informací by mělo být podřízeno důkladnému přeskumu ten nový postup by neměl být zbytečnou zátěží pro podniky v EU, která by je zbytečně tedy zatěžovala administrativně i finančně. Refit, Solvit, TRIS a další uh, mechanismy e, jsou podle něj neefektivní, podporuje vyloučení mikropodniků e, z tohoto nařízení a jelikož malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky, měly by mít možnost nebýt zahrnuty do tohoto nařízení. Eh, za určitých okolností i jedna možnost navrhovaná zpravodajkou by byl ten částečně dobrovolný režim pro malé a střední podniky. Tolik stručně eh, k tomu, co pan eh, Šoltes navrhuje. Samozřejmě bude předkládat pozměňovací návrhy k těm dvěma věcem, o kterých jsme právě hovořili a těší se na spolupráci se stínovými zpravodaji a těší se na její úspěšné výsledky také. Děkuji. A než vrátím slovo eh, zpravodajce, tak dám eh, slovo o komisi, protože je tady eh, paní Fimontoje. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za všechny připomínky. Za prvé různé aspekty. Proč potřebujeme ten nástroj? Proč si to myslíme? Co přináší? Všichni asi eh, chceme, aby fungoval eh, jednotný trh, eh, na kterém budou vhodná pravidla, která se správně uplatňují po celé Evropské unie. Když komise je upozorněná na případy, kdy jednotný trh nefunguje řádně, potřebujeme doklady o tom, abychom mohli zjistit, co se děje a zjistit, co, jak vyřešit ty problémy, na které jsme upozorňováni. Já sami stále souhlasím. Eh, ve většině případů, ve velké většině případů, můžeme získat eh, dostatek eh, informací o členských států nebo prostřednictvím, nebo z té stížnosti, které, které dostaneme, nebo prostřednictvím veřejných připomínkových řízení. Čili v takovém případě se SMIT používat nebude. Ale někdy ty dostupné informace prostě eh, nestačí, abychom eh, eh, si potvrdili, jestli ty informace znamenají porušení národních pravidel nebo ne. A proto přišla myšlenka obrátit se na ty, kteří mají ty informace ty zbývající zdroje informací a sice eh, hráče na trhu. Takže pokud mají členské státy ty informace a bude pro ně většina, tak, eh, a to je většina případů, tak eh, získáme ty informace o tom tut. A členské státy mají povinnost nám je dát v porušovacím, ve vytýkacím řízení. Ale oni často nemají ty informace. A jeden členský stát, například Británie, ten už nebude dlouho mezi členskými státy, eh, nemusí mít eh, toto právo vůbec. Dám několik příkladů konkrétního eh, případu. Například síťová odvětví, voda, energetika, Veřejné, veřejně vlastněná síťová odvětví musí dodržovat eh, zákony veřejných zakázkách, musí nakupovat prostřednictvím eh, veřejných eh, nabídkových řízení, ale pokud nějaký takový trh síťový funguje dostatečně dobře, je tam dost konkurence, tak ta firma může požádat komisi, aby ten požadavek veřejných zakázek byl odstraněn. Samozřejmě ta firma nechce mít tu povinnost eh, veřejných zakázek. Ale jak my zjistíme informace o tom, jestli ten trh eh, funguje? Tak, jak nám to ta firma líčí. Možná, že ano, ale možná, že dostáváme informace, které eh, nejsou úplně nestranné. Protože firma, která by měla prospěch z zrušení této povinnosti, má samozřejmě eh, důvod eh, nám ty věci vylíčit tak, aby to pro ní bylo prospěšné. Abychom tedy eh, získali ta svá pravidla, protože samozřejmě můžeme mít dlouhodobé studie, ale my musíme mm, mít tady na paměti také ty lhuty, ve kterých musíme reagovat. Takže eh, ty informace jsme schopni získat v určité době eh, smysluplné. Důkladné posouzení v takovéto oblasti eh, poskytuje, vyžaduje mikroinformace, které nejsou k dispozici. Jsou to informace o cenách, množství, nákladových strukturách a komise může získat akorát eh, ty informace, eh, které eh, ji chce žadatel o výjimku nebo nějací další účastníci, ale samozřejmě ten účastník nám může spíš chtít dát ty informace co nejpříznivější pro sebe a také ty informace, které další účastníci by nám eh, mohli být ochotně dát, mohly být omezené, takže by to nebyl ten eh, doklad, eh, na jehož základě bychom mohli učinit informované rozhodnutí, dobře zdokumentované. Například v nedávném případu komise požádala Národní orgán pro ochranu hospodářské soutěže o výsledky analýzy trhu, kterou tento orgán právě Eh, provedl a ten orgán eh, výslovně odmítnul eh, komisi toto předat kvůli tomu, že komise nemá tyto pravomoci. Smith by nám tyto informace umožnil dostat a, a mohli bychom je použít jenom pro ten účet, pro který jsme je vyžádali. Tolik tady k důvěrnosti těch informací, takže, takže za takovéhle situace Přístup k časově relevantním informacím by nám pomohl lépe vymáhat eh, tržní infor, t, t, ta eh, pravidla na trhu vůči těm, kteří mají lepší eh, pozici na trhu. Samozřejmě evropské spotřebitelské organizace velice silně toto podporují z tohoto důvodu. Tolik tedy k vytýkacím řízením. To je jedna věc. Tam samozřejmě bychom chtěli to používat i jako poslední instanci. Ale když hovoříme o lepší, inform, lepší vymáhání evropského práva, tak je tak trochu uh, falešné říkat, eh, že něco je pro vytýkací řízení a druhé pro uh, tvorbu politiky. Když je nějaký problém na vnitřním trhu, tak to můžeme řečit buď vytýkacím řízením, anebo tady máme možná nějaký systémovější problém. A ten můžeme vyřešit možná eh, návrhem legislativy. Možná, že tady bude eh, systémový problém. Ano, návrh eh, legislativy by mohl být dostatečně dobrý, ale neznáme přesně ten problém, neumí ho popsat, takže ten nástroj by nám mohl pomoci i při tvorbě politiky. Je to samozřejmě ožehavá otázka, to je nám docela jasné. Ale určitě eh, stojí za to se mm, pokusit to správně nastavit. Pokud jde o nezbytnost eh, použít to eh, jako pro nástroj tvorby politiky, tak pamatujete se všichni finanční krizi. Všichni víte, že tady byla velká provázanost mezi bankami po celé Evropě a že finanční eh, systém je nesmírně eh, zranitelný eh, vůči nějaké nákaze. Banky jsou velké, jsou navzájem propojené a jinými slovy selhání jedné banky může vést k dramatickým ztrátám v několika zemích na jednou. Tak tomu bylo v roce 2008 ve finanční krizi. Příliš mnoho bank bylo ohroženo. Komise tedy navrhla legislativu, díky níž by eh, se šance takovéto nákazy eh, omezila a snížily by se možnosti eh, ztráty pro jednotlivé banky. A jedním z opatření bylo, že se omezí částka, kterou si navzájem banky můžou půjčovat. Ale stanovit to správně je velice těžké. Protože když dáte příliš štědrý remit, tak eh, banky jsou stále eh, vystavené nákaze. A pokud to stavíte příliš přísně, tak eh, těm bankám snížíte možnost sebefinancování. Takže to musíte nastavit správně. Abyste to nastavili správně, tak tehdy komise potřebovala informace o tom, kolik jedno, jak jsou jednotlivé banky vůči sobě navzájem exponované. Tyto informace se komise pokoušela získat od bank, a nepodařilo se jí to. Při několika příležitostech banky řekly, nemáte žádný eh, důvod to po nás chtít, to jsou důvěrné informace. Evropský bankovní úřad nebo orgán má tyto informace, takže vám to zase tak důvěrné není. Nicméně eh, tato, eh, tato asociace to také nesměla říci komisi. Takže museli jsme navrhnout legislativu na základě, pokud chcete ne, neúplných informací, které nicméně byly k dispozici na trhu. A teď jsme svědky toho, nezávislé zprávy to potvrzují, že eh, ty limity, které máme v legislativě, jsou příliš eh, štědré a pořád tady máme riziko eh, jiné finanční krize jako v roce 2008, protože tam nejsou taková, takové pojistky. Proto by mohlo být užitečné jako v poslední instanci použít tento nástroj také pro tvorbu politiky. Takže eh, kdybychom bývali měli ty informace, tak jsme mohli ty limity nastavit jinak. Z tohoto důvodu si myslíme, že eh, by také bylo možná užitečné použít SMIT za použití informací, eh, které lze získat od firm mm, nejenom na podporu vytýkacích řízení eh, proti ženským státům, ale chci říci, že se nejedná o žádný trest firem. Jedná se o eh, angažmá ženských států. Sankce jsou tam akorát proto, abychom eh, měli nástroj, kterým pojistíme, že ty informace opravdu dostaneme správně. Tam nejde o chování těch firm. Pardon, tak já už to ukončím. Poslední já myslím opravdu rychle, protože také zpravodaj musí dostat možnost. Já myslím, že už jste mluvila více než naši poslanci. Takže tady dám uh, slovo uh, Evě Majdal. Thank you very much. Uh, Chair, I would like to thank the shadow rapporteurs for, uh, for their constructive... Um... Chci, chci poděkovat za konstruktivní uh, komentáře a někdy to znělo jako že už eh, mluvíme o samotné zprávě a ne o návrhu. Ale budu stručná při zodpovězení některých konkrétních eh, připomínek. Když eh, vezmu vyjádření paní Grapiny, právní názor, zda je tu právo na poskytnutí informace, jakým způsobem ta informace bude spravována Tady jde, jde o to, že chceme zajistit, že to, co je předkládáno, bude důvěrné i nadále. A pokud jde o sankce, chceme je snížit na minimum a zcela konkrétně by měly být ve zprávě uvedeny. To byla součást těch šesti bodů, které jsem zde zmínila. Značný dopad na malé a střední podniky. My je vlastně vypouštíme, protože žádné tresty v mém návrhu pro ně nebudou existovat. A otázka, zda došlo k té konzultaci, která zde byla zmíněna, to je také uvedeno v návrhu k panu Solíkovi. Chci mu poděkovat za konstruktivní přístup ne, pokud jde o neposkytování informací o obchodní tajemství jednotlivých společností, samozřejmě důvě, důvěrné informace budou i nadále důvěrné, zůstanou důvěrnými a pokud bude třeba zveřejnit seznam konzultovaných institucí, je to velmi podobné tomu, co jsem navrhla ve své zprávě. A pokud jde o pokuty a sankce, pokud nebudou sankce, tak ten nástroj se bude vlastně rovnat dobrovolné konzultaci. Myslím, že je třeba určitých sankcí, abych to bylo, aby to bylo přiměřené. Přes veškerou kritiku je třeba se zabývat eh, vnitřním trhem jakožto dynamickou, vyvíjející se politikou Unie, která dává nové možnosti například kromě digitálního jednotného trhu. Takže potřebujeme některé nástroje zaměřené na budoucnost a tento nástroj se jeví jako příliš široký a horizontální, ale pouze takto budeme schopni přesně posoudit situaci, například jako je geoblocking. A pokud to jde k porušení určitých pravidel ve veřejných zakázkách, Takový nástroj může poskytnout informace o cenách produktů v zeměpisných oblastech, složení produktů v určitých zeměpisných oblastech. A pokud dojde ke dvojí kvalitě potravin, tak to můžeme potvrdit pouze, pokud budeme mít dostupné informace na toto téma. Smith může být velmi užitečný při získávání informací u těch oblastí, které vysoce využívají práv duševního vlastnictví, jako je hudba, umělecká tvorba a další. A to může být také velmi cený při ověřování cen u, v, u letenek prodávaných online a v souvislosti s IP adresou při zalogování. Přidaná hodnota je skutečně při vytváření přínosu pro občany a přínos jednotného trhu, který pro ně funguje a který zajistí, že, obč- že občané nebudou čelit cenové diskriminace, když si rezervují letenku, nejsou nutně přeplácet dodávání eh, poštovní balíčků v eh, Evropské unii. A nebudou muset čelit eh, vyšším cenám kvůli například nesprávným veřejným zakázkám. Chtěla bych navrhnout stínovým zpravodajům a všem členům výboru IMCO, aby se snažili zapracovat co možná nejpragmatičtěji v této věci a aby byli konstruktivní při zdokonalení tohoto návrhu komise. Jinak by to mohlo vyústit ve ztrátu času a našich zdrojů, pokud ten nástroj bude tak restriktivní, že bude vlastně nepoužitelný. A chci připomenout, že další politiky, jako hospodářská soutěž nebo antitrustové politiky, vytvořily velkou hodnotu a ušetřily prostředky evropských občanů a také byly tvrdě kritizovány, když byly předloženy. Avšak nakonec se staly předmětem chvály a evropskému projektu dali přidanou hodnotu. Je mi líto, že jsem musela, musela to probrat tak rychle, tak vám děkuji za vaše konstruktivní názory. Děkuji mnohokrát. Není-li více příspěvku na toto téma, připomínám, že termín pro podání pozměňovacích návrhů je 5. 12 o půlnoci a hlasování proběhne 22. nebo 23. ledna. A přejdeme k dalšímu vytvoření jednotné digitální brány pro poskytování informací pos- pomoci po- a řešení problémů. A dám slovo zpravodajce paní Marlene Mizi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jednotná digitální brána, iniciativa navržená komisí, v zásadě řeší rostoucí potřeby na otevřená inkluzivní veřejné nástroje a ambiciozní nástroje v oblasti elektronického státu a zprávy a nabízí digitální veřejné služby, které budou neomezené. Je to vlastně model one-stop shop. Také zde poskytujeme přístup přesným a aktuálním informacím, přístup k e, postupům a pomoci online a také pro řešení problémů na národní a evropské úrovni. A to určitě pomůže zvýšit povědomí uživatelů o jednotlivých stávajících pravidlech a systémech online a poslouží to také snížit náklady a uspoří to čas při určení, který systém online je nejlepší pro řešení požadavku uživatele. Jako zpravodajka široce podporuji celkové cíle návrhu a myšlenku posunout členské státy a Evropskou unii směrem k digitalizaci veřejné zprávy. Je to věc, kterou je třeba, které třeba vyjádřit obdiv. Avšak řada skutečností žaduje další diskutu, diskusy a další vysvětlení. Za prvé, přístup k informacím. Pokud jde o informace, potřebujeme jasné, přesné a vysoce kvalitní informace. Ty informace by měly být združeny pod jednotlivá témata, která budou provazovat další doplňující služby, tak, aby uživatelé mohli být lehce navedeni k jednotlivým službám skrze digitální brány. Musíme zamezit překrývání a využití složité terminologie a zkratek. Musíme používat zjednodušené pojmy, které nebudou vyžadovat předběžnou znalost tématu nebo právní znalosti. Za druhé, Přístup k postupům online. Je důležité rozlišit jednotlivé postupy v článku 5 a v článku 11. V článku 5 ukládá členským státům poskytnout seznam 13 národních postupů online a některé členské státy už mohou mít tyto postupy online a jiné to zatím teprve připravují. Pokud je o článek 11, který je trošku odlišný, protože neukládá členským státům, aby měl určitý postup již online, ale článek ujasňuje, že pokud členské státy řeší některé postupy pro své občany podle zásad jednotného trhu, tak musí také umožnit nediskriminační přístup pro přezraniční uživatele. Je důležité zde rozlišit, že toto nařízení by nemělo ovlivnit stávající práva a povinnosti podle unijního či na vnitrostátního práva, pokud je o příslušné politiky. Také by nemělo bránit členským státům, aby i nadále organizovali své vnitrostátní služby a postupy tak, jak to odpovídá jejím potřebám, pokud tak činí digitálně. Pokud je o seznam 13 postupů v příloze 2 a v článku 13, článku 5. Největší změna je vypuštění postupů, které vedou k vytváření společnosti, zakládání společnosti. To, co no, poskytne komise na konci roku, pravidla pro digitální řešení v životním cyklu společnosti, to bude odlišný oddělený návrh. A zdvojení, fragmentace, překrývání a zmatek, to vše, tomu všemu je třeba zamezit. A je třeba zamezit duplikaci při řešení fází založení společnosti. Je třeba podrobně definovat to, co znamená proces, který je zcela a výhradně online. A v kterých případech je třeba eh, ověřit fyzickou přítomnost. Případy, kde členské státy nemusí poskytovat eh, veškeré kroky postupu online, to musí být zcela jasně uvedeno. Za třetí, přístup k e, službám pro řešení problémů. Já jsem zde neprovedla velké změny s výjimkou vyjasnění. E, všechny stávající služby a nástroje pro řešení problémů již založené na evropské úrovni, jako je Evropská spotřebitelská centra, Euroadvice, Solvit, práva duševního vlastnictví a příslušné pracoviště Eurodirect, jsou ať už jsou dobrovolná nebo ne, by měla být eh, zpřístupněna pro jednotnou digitální bránu. Jazyk. Jeden z hlavních problémů pro občany a podniky v přeshraničních aktivitách je určitě jazyková bariéra. Pozměňovací návrhy, které by předložené, budou vyžadovat od členských států a poskytovat informace ve svém národním či oficiálním jazyce a také v jednom dalším jazyce, který bude široce používán a bude splňovat takto potřeby občanů. Také jsem navrhla, aby koordinační skupina, složená z národních koordinátorů, poskytla doporučení členským státům, pokud jde o ten další jazyk nebo jazyky, kterým rozumí široká skupina uživatelů v přeshraničních aktivitách. Také jsem řešila e, kritéria kvality a doporučila jsem zdokonalení, pokud jde o informace online postupy online a pomoc také řešení, a určitě také řešení problémů. Protože pokud není možné zaručit určitou úroveň kvality, tak určitě nebudete s tímto nástrojem úspěšní. Komise a členské státy skrze koordinační skupinu, kterou jsem právě zmínila, by měla sledovat soulad s dodržováním kritérií kvality a pokud tato služba je nesplňuje trvalé nebo dlouhodobě, tak odpojit tuto službu a zvážit sankce či společné kroky s členskými státy, aby se podařilo tuto službu uvést na příslušnou úroveň. Zásada v článku 12. Zásada pouze jednou. Tak tu jsem, tady jsem snažila eh, uplatnit názor Evropského inspektora pro ochranu osobních údajů, tedy jak lépe ochránit právo na soukromí a ochranu osobních údajů v navrženém nařízení. Změny, které navrhuji a v příslušných úvodních ustanoveních a v článku 12 patří do právního základu pro zpracování informací, omezení účelu a práva, která náleží k jednotlivým údajům. A data musí být pouze používána, pokud budou také zachovány příslušné zásady pro jejich ochranu. Jedinci mají mít pod kontrolou svá osobní, své osobní údaje a je třeba zajistit explicitní souhlas uživatele před převodem dat. Musí také být možnost pro uživatele eh, tedy dopředu eh, ověřit a předávaná data a případně eh, zamítnout tento převod. Pro není možné toto využívat pro účely jiné, než jsou předpokládané směrnicí a podle příslušného práva Unie nebo vnitrostátního práva. Pokud je o viditelnost, abychom usnadili využívání digitální brány, musí být viditelná na všech národních eh, branách, které jsou využívány ve vnitrostátních systémech a ve všech tedy oficiálních jazycích Unie. Pokud jde o požadavek dostupnosti, Rovněž jsem navrhla některé změny, které by zajistily, že jak vnitrostátní, tak unijní stránky v působnosti návrhu budou dostupné pro uživatele s postižením. To jsou víceméně hlavní prvky mého, mé zprávy a těším se na spolupráci se svými stínovými zpravodaji a na příspěvky a návrhy kolegů, protože nakonec to je postup, který může být prospěšný pro občany, pro spotřebitele a také podniky, které potřebují tyto služby online. Termín pro pozměňovací návrhy 28. listopadu ve 12 hodin. Muchas gracias, Marlene. Děkuji, Marlén, za tuto prezentaci tvého návrhu zprávy. Za EPP pan Karas není přítomen, takže místo něj vystoupí kolegyně. Děkuji. Otmar Karas se moc omlouvá, že se mohl, nemohl zúčastnit této schůze, ale on má důležitou schůzku v Vídni, takže nemohl přijet. Nicméně poslal mi následující text a já vám ho přečtu. Paní Mici, chtěl bych vám poblahopřát se skvěl, na, za skvělý návrh zprávy která řeší celou řadu významných bodů, které nicméně potřebují ještě další zlepšení. Já bych mimo jiné chtěl zdůraznit toto. Vaše vysvětlení ohledně ochrany dat a e, implementace programu pouze jednou e, existuje Eh, služby pro řešení problémů zmíněné v příloze 3, specifikace jazyka v pozměňovacím návrhu 24 a 120 a eh, časté otázky eh, ohledně digitální jednotné digitální brány, požadavek na přístupnost, pozměňovací návrh 102, Eh, náprava eh, toho, že chybějící články podle pozměňovacího návrhu 104 budou řešeny. Eh, okénko pro volný text zmíněný v pozměňovacím návrhu 111 a další informace v příloze 1 a v příloze 2. Jsou určité podrobnosti, které budou požadovat ještě další diskusy na schůzi stínových zpravodajů které budou vycházet také z pozměňovacích návrhů, které jako členové výboru předložíme. A v minulých týdnech některé výhrady ze strany státní zprávy eh, jsem eh, dostal v souvislosti s implementací tohoto nařízení a jeho časového plánu. Já jsem nicméně nadále přesvědčen, že trialog s radou bude zásadní pro hodnocení proveditelnosti tohoto nařízení a jsem přesvědčený, že bychom měli o některých těchto aspektech pohovořit na schůzi stínových zpravodajů, tak abychom zůstali realističtí. Nicméně musíme mít na paměti ambiciozní projekt v zájmu občanů i podniků a těším se na naší spolupráci eh, s vámi, paní Mici, jakož i s ostatními stínovými zpravodaji a kolegy. Tedy tolik text od pana Karase. Děkuji. Děkuji. A za EKR paní Monak. Děkuji. EKR víka na, vítá návrh paní Mici, představuje to solidní výchozí bod. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které e, zvlášť podporujeme. Já bych chtěla, abychom jich pár stručně projednali tady Především eh, pozměňovací návrh na minimalizaci zkratek. Musíme zajistit, aby informace byly prezentovány způsobem, aby i osoba bez předchozí znalosti věděla, jakým způsobem použít jednotnou digitální bránu, eh, tak aby její použití napříč Unii bylo snažší to tedy velmi ze srdce podporuji a je třeba, abychom to měli na paměti při mm, eh, snaze o používání tohoto, této brány. Pozměňovací návrh 15 eh, má za cíl usnadnit přístup pro podniky. To je nástroj, který má řešit problémy pro podniky a členské státy by z toho měly mít užitek. Není to mechanismus, pro eh, zasahování do činnosti členských států a eh, eh, ale má jim pomáhat. Pozměňovací návrh 50, tam bychom se měli snažit omezit náklady pro podniky, minimalizovat instance, které musí Eh, se zúčastnit. Je to praktické, řízení, eh, praktické opatření. EKR by chtělo omezit takovou praxi, pokud možno, a vítá návrh zpravodajky. Pozměňovací návrh 104 se nám také líbí. Je potřeba, aby funkcionalita brány byla udržována, aby občané měli důvěru chybějící eh, informace a ehm, porušené články musí, být, eh, eh, musí zajistit tu firnost a je potřeba získat důvěru podniků, musíme je přesvědčit, že je to pro jejich dobro a musíme garantovat vysokou úroveň. Bohužel mám nadále několik výhrad. Je to pozměňovací návrh 128 a 74. 128 nevíme, proč by tam měl být ten výňatek pro podniky. Ehm Vzhledem k tomu, že podstatná legislativa se nemění, tak nevíme, proč zpravodajka chce tuto službu vypustit, zvlášť proto, že hodnocení dopadů dospělo k závěru, že toto zjednodušení eh, přinese 40 přínosu, takže výsledek by byl ten, že by to byla značná ztráta co do celkového vlivu a dopadu Eh, jednotné digitální brány a to by byla škoda. Eh, k pozměňovacímu návrhu 74 a jazykovému režimu je to poměrně nejasné a problematické, jestliže jazykové požadavky mají být členským státům nařizovány prostřednictvím koordinace, zatímco jinak se zdá, eh, zdají ostatní návrhy spíš směřovat ke zjednodušení. Takže že by tam mělo být více než jedna, jeden jazyk, není problém, ale mělo by eh, být možné třeba stanovit třetí jazyk na základě žádosti žadatelů. Dále otázka ochrany dat. EKR podporuje navržené principy a těší nás, že legislativa na ochranu dat bude implementována, ale zdá se nám, že zatím to um, situaci spíš komplikuje. Nařízení uvádí, že data jsou vždy zpracovávány v souladu s legislativou na ochranu dat. A tady v každém článku vlastně tohoto e, dokumentu to podkopáváme a pro EKR by bylo jednodušší tyto pozměňovací návrhy vůbec neuvádět, zvláště tehdy, kdy požadavky na e, ochranu dat e, by vedly k implementaci, ke změnám v implementaci tohoto principu. Děkuji. za Alde paní Kalas. Děkuji. Děkuji zpravodajce za odvedenou práci. Jsem ráda, že ten dokument zůstává stejně ambiciozní jako návrh komise. Souhlasím s vámi v mnoha bodech, například, že to má být uživatelně, uživatelsky Mm, přívětivé mm, a že by tam měl být princip jednou provždy, princip nediskriminace uživatelů co se týče samotné jednotné digitální brány, jsem přesvědčena, že to nicméně stále ještě není příliš jednoduché, příliš srozumitelné ehm, mm, řízení eh, z druhých zemí by mělo eh, být možné prostřednictvím jejich linku a mělo by docházet k přesměrování. Všechny členské státy by měly vytvořit one-stop shopy, pro eh, online řízení. My bychom neměli nařizovat, jak přesně to má vypadat, ale chtěla bych, abychom se ujistili, že eh, eh, důležité je, aby občané věděli, co je nejle, nejlepší a jak, jak, jak má být stanovena ta nejlepší brána. A je Ehm, potřeba, eh, aby existovala důvěra mezi členskými státy a to je otázka kvality eh, vyměňovaných informací eh, a postupů tak, aby uživatelé určitě věděli, kde jsou a co jsou. A uživatelé a vlastníci dat by měli mít toto pod kontrolou a je třeba také zajistit pro výměnu eh, dokazování, aby to nebylo příliš komplikované a eh, informace by měly vycházet ze souhlasu, občané by měli eh, mít kontrol nad tím, kdo má přístup k jejich datům ale současně by ten systém měl být co nejjednodušší. E, e, jinak k tomu systému, kde je potřeba ještě fyzická přítomnost, tak e, bychom se měli pohovořit o tom, jaké to má příčiny, ale požadavek na fyzickou přítomnost by měla se omezit pouze na to, co neumožňuje biometrickou třeba biometrická eh, identifikace eh, pro porovnání s otiskem prstu v pase a podobně. Jinak ehm, já nadále nesouhlasím s, s pravodajkou, protože nepodpořila vypuštění ehm, toho postupu při zahajování podnikání. Já nechápu, proč toto vypouští, protože Eh, vytváření podniků komise už původně tam nezahrnula. Takže děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji, paní Kalas. Za zelené paní Reda. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rada poděkovala eh, paní zpravodajce za skvělý návrh zprávy, který je dobrým východiskem pro naši debatu. Eh, s velkou radostí eh, jsme svědky toho, že byly přidány některé další postupy v příloze. Hovoříte tam o možném vyloučení eh, toho podnikového postupu, ale potom je tady takový postup, jako je zápis na univerzitu nebo něco jiného a to také vítáme. Každopádně Jádrem tohoto eh, návrhu jsou ty povinné online postupy. Eh, to může být přínosné pro občany, zejména pro ty, kteří eh, se volně pohybují po EU, využívají tu svobodu volného pohybu, takže měl bych být co nejžádostivější. Vítám úmysl pokusit se zamezit mezerám, pokud je o to, aby ty procedury nebyly úplně online, jak už říkala Kaja Kalas. Vím, že ten návrh zprávy eh, neplní úplně tuto potřebu. Nicméně já bych každopádně ty jednotlivé body eh, zkoumala v anexu a zjistila, eh, jestli by tady mohly být nějaké opravněné důvody pro vyžadování přítomnosti. Ten někde to je opravdu třeba pas. Místo toho, abychom se pokoušeli eh, zúžit eh, nebo zpřísnit tu formulaci, tak já si myslím, že členské státy budou mít eh, důvod to obcházet, ten požadavek. Bylo by lepší tam omezit ty výjimky na konkrétní postupy poskytování pasu a občanského průkazu, což zase členské státy tak úplně nepřivítají. Takže pokud by eh, to vyjednávání nakonec se ubíralo směrem, kde by tento postup nebyl eh, tam zahrnut, tak bychom neměli žádný výjim, žádnou výjimku eh, jakékoliv fyzické přítomnosti. Pokud je o ochranu údajů, tak myslím si, že EDPS to je naší referenční východisko, tak aby ten princip zadání, jednorázového zadání dat byl um, zde zadržen. Podporujeme eh, to, že to musí být eh, založené na výslovné žádosti datového subjektu a také možnosti eh, ta data si prohlédnout. Také souhlasíme s úmyslem zpravodajky nevytvářet jakékoliv výjimky z GDPR. To je pro nás velice důležité. Závěrem si myslíme, že v oblasti poskytování informací je spousta informací, které by členské státy už teď měly poskytovat prostřednictvím eh, stávajících portálů a mechanismů, a takže si myslíme, že eh, to eh, prováděcí období implementační by mělo být kratší. Teď je tam dva roky u těch zásadních článků. A možná, že by bylo vhodné, aby ty postupy online tam nebyly dva roky, nebo se nečekalo dva roky na poskytnutí informací v oblastech, kde by členské státy už tak jako tak měly ty informace poskytovat. Takže tam eh, máme tedy ty dostatečné, dodatečné pozměňovací návrhy. Celkově si myslíme, že je to dobrý návrh a že eh, jsme jej zde docela obohatili, takže eh, se těším na spolupráci na těch kompromisech. Mnohokrát děkuji a teď za e NF. Pan Markus Preco, Ne? Není tady. Takže nevidím, eh, že by tady byl někdo jiný. Kdo by chtěl mluvit za jeho eh, jménem, tak pojď paní Grapíny. Já to řeknu velice stručně. Děkuji vám mnohokrát. Eh, Blahopřeji Marlen k výsledku této zprávy. Zítra v 8 hodin eh, za, eh, se dá skupina pro malé a střední a podniky. Já jsem místo předsedkyně, budu to moderovat a pokud tady bude eh, zpráva, která bude mít dopad na vnitřní trh, tak rozhodneme, že i na meziskupině se to probere mezi všemi zúčastněními. Zpravodajka říkala, že tam přijde, bylo by dobré, aby tam byli ostatní eh, sínoví zpravodajové, také zástupce komise, eh, podniků a tak dále. Je opravdu velice důležité toto a další sínoví zpravodajové už to eh, říkali. Potřebujeme tady optimální řešení pro potřebu této digitální brány. Potřebujeme řešení, potřeb... ne, ne, nesmíme ta řešení příliš komplikovat. Obecně máme eh, problém s digitalizací v eh, mnoha členských státech v odlehlých regionech. Tam je to opravdu těžké pro eh, ty lidi. ale uh, oni musí taky pochopit, oč, oč jde při tomto digitál, portálu digitálního přístupu. My máme čas do 28.11. Já potom předám výsledky eh, frakcím a sekretariátu, eh, takže ti, kteří tam nebudou moci být zítra, by eh, se alespoň měli seznámit se s názory zúčastněných. Děkuji vám mnohokrát, paní Grapíny. Je tady ještě paní Gruben my se chtěla byste si vzít slovo? Děkuji, paní předsedkyně. I eh, za komisi bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Mici za eh, velice konstruktivní eh, a vstřícnou zprávu. Většina pozměňovacích návrhů předložených, myslím, bude dobrým základem pro další zlepšení textu při vyjednávání se spolu zákonodárcem za podmínky občasného vylepšení. Chtěla bych poukázat akorát na dvě věci, které vidíme s navrhovanými eh, eh, body. Za prvé postup obecné registrace eh, v podnikatelských aktivit. Tam si myslíme, že by to opravdu o tom to vzalo důležitou věc pro podnikatelskou komunitu, která tak dlouho žádá při navrhování tohoto postupu, tak jak je teď v druhé příloze, vytvoření firmu, firmy co by právního subjektu je už vyloučené, protože eh, chceme mít další balíček eh, později ke konci tohoto roku nebo začátkem příštího roku k, v rámci ustanovení o eh, obchodním právu které se budou týkat digitalizace v této oblasti, ale nebude se to týkat živnostníků, osob závislých a, a dalších a, e, subjektů tohoto typu. My se pokoušíme digitalizovat ty postupy, e, nebo jsme se už pokusili je digitalizovat a, e, a v rámci senice o službách, ale a, univerzální službě. A čínské státy řekly, že se to týká jenom registrace konkrétních činností, ale ne obecné podnikatelské činnosti jako celku. Takže tuto mezeru musíme Eh, uzavřít a tím, že bychom tady ten postup vymazali z té přílohy, tak eh, směrnice o službách by nepokrývala plnou registraci obecných podnikatelských aktivit a za druhé nadcházející balíček obchodního práva by akorát eh, řešil akorát vytvoření firem, co by právních subjektů, takže partnerství nebo komunitní společnosti a živnostníci by do toho nespadali. Potom eh, k tomu, eh, co říkáte, eh, k ochraně údajů a principu zadávání jenom jednou, tak jsme rádi, že EDPS potvrzuje ten princip jediného zadání dat. A potom, pokud jde o výměnu osobních údajů, tak nebude se to týkat jenom toho, ale i neosobních údajů. To je velice důležité pro firmy. Když tedy musíme eh, zajistit eh, ty nezbytné věci, tak eh, to ustanovení nesmíme psát jenom pro osobní údaje. Musíme tam mm, umožnit nějaký jiný režim pro to technické řešení pro jednorázové zadání pro data, která nejsou osobní a, a na která se vztahují jiná právní ustanovení ve členských státech. Potom Tady máme další věci, které se týkají eh, technických komplikací a procedurálních eh, záležitostí. Jsou to takové drobnosti, které eh, můžeme vyřešit někde jinde. Chtěl jsem poukázat na jednu další věc, která se týkala jazyka. Když státy požádali o poskytnutí informací v dalším jazyce právě proto, aby eh, to bylo užitečnější pro přeshraniční uživatele. Chtěl bych také říci, že se předpokládá eh, evropské financování na pomoc eh, překladu do široce nebo <clears throat> používaného přeshraničními uživateli. načasování. Děkuji. Děkuji. Marlen Mici, chcete slovo, abyste odpověděla? Ano, děkuji. Zazněla tady celá řada významných bodů. Ehm, to společné eh, mají to, že vypuštění Ehm, usazení podniků. Je, jde o to neduplikovat to, co komise dělá, jenom tam něco vysvětlila. Ehm, jazykový problém byl ehm, zmíněn několika řečníky. Otázka fyzické přítomnosti zazněla ve výjimečných okolností musíme si dát pozor, abychom nedali všechno do jednoho pytle a abychom ten princip jak si neředili, ale v některých případech je prostě požadovaná fyzická přítomnost. Obecně celá řada e, významných bodů zazněla, budou projednány na schůzi stínových zpravodajů a já se těším, že budu moci zahrnout co nejvíce vás těch návrhů, protože ve finále jsme přesvědčeni, že to je přínosná zpráva, užitečná pro spotřebitele. Bylo prezentováno mnoho programů, ale uživatelsky Mm, příliš příznivé nejsou, nebo museli se pozastavit, protože tam eh, vznikly nepřekonatelné problémy, to není případ této zprávy a já mm, myslím, těším se, že spolu se stínovými zpravodaji dosáhneme dobrých výsledků. Děkuji, Marlen. Děkuji všem stínovým zpravodajům 22. 29 listopadu eh, v poledne příští eh, týden eh, bude tedy lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů Ehm, hlasovat se o tom bude v lednu. Některé pozměňovací návrhy už jsou k dispozici a pokud nemáte nic dalšího, tak eh, končím tuto schůzi až do pondělí 4. prosince od 15 do 18.30. Děkuji, hezký zbytek odpoledne.